jakékoliv problémy i na těch nejnižších eh, úrovní detailu a doufám, že to nebude mít další negativní dopady. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní bych mohl tady uzavřít rozpravu k tomuto bodu. A další bod na programu je zpráva pana Čičestra o, eh, je to činnost petičního výboru a takže bych chtěl eh, nejprve požádat pana Čestra úvod. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji za slovo a je to velké potěšení vám představit zde zprávu a říci, jak působil náš výbor v roce 2011. Eh, 416 eh, peticí bylo, mm, bylo nepřípustných. Chtěl bych tedy, aby kolegové se podívali na, eh, eh, na, na mm, zprávu kterou se dočtete, která hovoří o těchto 649 přípustných peticích a hovoří o tom, jakými tématy se zabývali a mm, i e, zmiňují, ze kterých zemí pochází stěžovatele. A mm, nejdůležitější témata jsou základní práva, vnitřní trh a životní prostředí. Země, odkud máme nejvíce stěžovatelů, to je zajímavé, to je Německo. Německo, největší, nejvíce občanů z Německa, tedy mm, podle stížnosti poté Španělsko a Itálie. Zatímco země, kterých se e, týká téma, obsah těchto petic, to jsou Španělsko a Německo, tedy stejné země, ale v opačném pořadí. To je velice zajímavé, vzhledem k tomu, <clears throat> když se podívám do mé mailové schránky a jak moji voličové, voliči pardon, se k tomu staví, tak eh, Spojené království asi na šesté, sedmé pozici v počtu stěžovatelů a takže eh, asi asi tam, podle toho, co lidé si myslí u nás o EU, tak by člověk očekával větší počet, což je zajímavé srovnání. A dovolte, abych i zmínil některá ta témata, kterými se zpráva zabývá. Za prvé je to i to, že eh, jde eh, o, obavy s majetkem, který legitimně získali v jiné zemi a co se s ním stane. 70 petic eh, se právě týkalo v roce 2011 eh, mm, nemovitosti na pobřeží ve Španělsku a 51 byla od španělských občanů, takže tady vidíte, to není otázka, že by eh, cizinci se báli o své tedy prázdninové víkendové domy. Ne, o ta svá vlastnická práva se bojí Španělé. To je tedy stále opakující se téma. Také i zvyšoval se počet petic, eh, které eh, se zabývají tematy, která ale nejsou v kompetenci EU. Možná bychom to měli vzít jako kompliment, že lidé k nám zhlížejí a u nás hledají řešení a nápravu, ale platí tedy, že větší počet eh, stěžovatelů právě podává stížnosti, které nejsou vaší kompetenci. A máme i tedy portál parlamentu, který by měl usnadnit přístup občanů eh, v tom, aby mohli lépe podávat petice. Vítám. Vítáme tedy konstruktivní spolupráci mezi petičním výborem a i eh, Evropským ombudsmanem my jsme odhodláni podporovat ombudsmana, abychom mohli lépe detekovat, kde eh, dochází eh, k nesrovnatelnostem, co se týká eh, zprávy a řízení. Myslíme si, že i třeba řádná implementace směrnice o odpadu v členských státech, to je věc velice významná a apelujeme na e, členské státy, aby řešili problémy s, e, s nakládáním s odpadem, aby to udělali rychle a rozhodně a také podporujeme základní eh, cíl, eh, eh, který se týká životního prostředí, životního prostředí na pobřeží Španělska. Tam to vypadá, že pořád je to problém, to aspoň vyplývá z těch petic ze Španělska. A já doufám ještě, že dostanu dvě minuty na konci. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane či sestře, za velice zajímavou zprávu a nyní se těšíme na prohlášení pana komisaře Ševčoviče. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Také bych rád v první řadě poděkoval panu zpravodaji, panu Čičestrovi za jeho práci při přípravě této cené zprávy a také bych chtěl poděkovat paní Macony, výboru pro petice, protože i tato zpráva poukazuje na jejich skvělou práci. Je tady celá řada aktuálních témat, což je důležité pro občany. Je to především oblast základních lidských práv, životního prostředí a komise i Evropský parlament v těchto oblastech již úzce spolupracují a neustále mezi sebou eh, vyměňujeme nejrůznější názory. Chtěl bych eh, ocenit vaši práci, že chcete aby článek 227 byl náležitě uplatněn, což se týká všech evropských občanů, ale také podniků, asociací, které se nacházejí v Evropské unii, že mají právo předat petici Evropskému parlamentu. Komise je nesmírně ráda, že může přispět vaší důležité práci. Je to velká investice z hlediska zdrojů a skutečně to stojí za to. Řešení peticí občanů je také nástrojem pro Evropské unie, aby získali důvěru ze strany těchto občanů v těchto obtížných dobách. Týká se to Evropského parlamentu, komise, je jasné, že v první řadě dáváme důraz na naše občany. Občané jsou vždy ve středu našich diskusí a naší činnosti. Jak správně zmiňuje zpráva paní Lichtenbergerové, což je další bod pořadu jednání, Výbor pro petice sehrává velice důležitou úlohu. Je to určitá křižovatka pro občany, eh, na koho se obrátit. A je důležité, že máme výroční zprávu, která se zabývá i otázkou implementace evropského práva. V celé řadě případů skutečně vedlo k tomu, že jsme zahájili řízení o porušování zákonů. V následných týdnech chceme také hovořit o konkrétních případech, které řešíme na základě peticí. Nyní bych rád zdůraznil naši vůli a ochotu dále spolupracovat s Evropským parlamentem a s výborem pro petice. Jak zdůraznil pan zpravodaj, žádáte nás o pomoc. Eh, vyřešili jsme téměř tisíce eh, peticí, které byly přípustné, které jsme řešili v roce 2011. Eh, takže pokud eh, se zabývají otázkou evropských zákonů, tak pochopitelně máme i následné schůzky a je důležité, aby i mý kolegové v komisi se účastnili těchto zasedání a na klíčových eh, setkáních hovořili s členem vašeho výboru. Nyní několik slov eh, o občanských iniciativách. A zde se hrává relevantní úlohu i výbor pro petice. Od dubna jsme zavedli participativní demokracii. To znamená, že evropští občané eh, mohou vést občanské iniciativy. A zdá se, že jsme zaznamenali velký úspěch. Jak víte, komise otevřela své servery, poskytujeme pomoc a pokyny eh, těmto občanům. Máme nyní tři iniciativy, které probíhají, kdy onlineovým způsobem můžeme získávat podpisy občanů. Chtěl bych také zdůraznit, že chci udělat vše pro to, aby občané mohli plně využít tohoto nového práva a těším se naší budoucí spolupráci v této oblasti. Na závěr bych chtěl říci, že komise se těší na posílenou spolupráci s Evropským výborem, především s výborem pro petice. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní se hlásí o slovo pan Preda. Moc krát děkuji, pane předsedající. Náš výbor se ke slovu v plénu příliš často nedostává, ačkoliv práce, kterou odvádíme, je velmi důležitá. Jedná se o přijímání stížností ze strany občanů a o hájení jejich zájmu. Z tohoto důvodu pořádáme každý rok spoustu slyšení a vedeme dialog nejen s komisí, ale také s členskými státy a s ostatními institucemi, jako například s Evropským ombudsmanem. Asi polovina stížností jsou ovšem bohužel nepřípustná. A to kvůli tomu, že stížnosti nebo podání se netýkají těch oblastí, které leží v kompetenci EU. Znamená to, že občané musí být lépe informováni o svých právech a také o pravomocích institucí, jako je Evropský parlament. Nicméně organizace slyšení může také vést k tomu, že zvídeš, zvýšíme povědomí o této možnosti. Jak již říkal také pan Chichester, Německo, Španělsko a Itálie jsou země, odkud pochází nejvíce podání nebo stížností chcete-li. Následuje potom Rumunsko a Polsko. Je tedy patrné, že to jsou eh, občané z tzv. starých, tak tzv. nových členských států, kteří se podílejí na eh, těchto eh, podáních. O co jde? Nejčastěji jde o ochranu vnitřního trhu, jde o základní práva nebo životní prostředí a o další oblasti. Chtěl bych ovšem také říci, že adekvátní využití tohoto nástroje je jednoznačně ku prospěchu evropských občanů. Moc krát děkuji, pan Boštinor. Moc krát děkuji. Pane místo předsedo Evropské komise, já bych ze všeho nejdříve chtěl poděkovat panu Čičestrovi za vypracování této vynikající zprávy a také za velmi dobrou spolupráci při práci na tomto materiálu. Stejně jako tomu bylo v minulých letech, náš výbor i letos řešil spoustu podání, zejména v kontextu porušení evropských pravidel v oblasti životního prostředí. Je patrné, že životní prostředí je opravdu v centru pozornosti evropských občanů, protože ovlivňuje přímo kvalitu jejich života. Na poslední řadě bych chtěl také říci, že se to týká přírodního bohatství Evropské unie. Proto vítám k iniciativu pana komisaře Potočníka, která se zabývala tím, že by ta EIA měla být e, zařazena také nebo posuzována v kontextu udržitelnosti. Tato směrnice se musí opírat o transparentní a jasná pravidla a musí být zajištěna objektivita a neutralita e, následných studií. V našem výboru mohou evropští občané vyjadřovat své obavy také, pokud jde o jejich základní práva. Naše politická skupina eh, sociální demokracie tedy také vyzývá členské země a komisi, aby zajistila volný pohyb všem evropským občanům bez ohledu na Eh, národnost či jakékoliv jiné aspekty. Moc krát děkuji a prosím dodržujte časový limit. Paní Harkin dvě minuty. Moc krát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já si myslím, že petiční výbor patří opravdu mezi jedny z nejdůležitějších výborů, protože tvoří ten pomyslný most mezi evropskými občany a naše institucí. Jak již říkal pan Chichester ve svém vysvětlujícím prohlášení, opravdu Eh, ta čísla jsou velmi impresivní. Od roku 1997 jsme řešili více než 20 tisíc peticí a obrátilo se na nás přes 3 eh, miliony eh, pardon, a obrátilo se na nás přes 223 různých instancí. Je tedy také patrné, že je, se to týká celého legislativního procesu a naší povinností je na to odpovídajícím způsobem reagovat. Je patrné, že dv, nejdůležitější je živitné prostředí, kterého se týká 20 veškerých porušení. EIA je v tomto případě e, takovým klíčovým heslem. Vzhledem k tomu, že v některých případech se nepodařilo správným způsobem reflektovat legislativu, a to ani prostřednictvím Evropského soudu, je důležité, abychom se této instituci věnovali. Týká se to také například mé vlastního volebního okrsku, kde se staví velmi podivná čistička. V neposlední řadě bych také chtěla říci, že jsou zde e, překážky e, volného e, pohybu. To se týká také lidí s postižením, kteří mají fyzické překážky a nemohou se například e, řádně dostat do letadla nebo nemají nárok na osobního asistenta. Musíme si i vědomit, že e, klíčovým pilířem je volný pohyb pro Evropu a my musíme udělat vše pro to, aby členské státy tento volný pohyb všem zajistili. Náš výbor Ovšem musí být také vůči našim občanům upřímní. Nesmíme slibovat příliš mnoho a musíme také poukazovat na možnosti nápravy. V žádném případě bychom ovšem neměli použít petiční výbor pouze k tomu, abychom tuto horkou bramboru přehodili na někoho jiného. Paní Auken, tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, se přidat k ostatním, kteří poděkovali panu Čičestrovi za vynikající zprávu a nebudu opakovat, co kolegové již řekli. Jenom eh, eh, bych to schrnula a to tak, že musíme zajistit, že tento výbor, který skutečně je blízko občanům a by byl plně využíván v Unii. A proto chci všem dotčeným poděkovat, že se o to snaží. Je zde jedna věc, to, eh, ve kterém se hodně zapojuje, to je to eh, pobřežní právo ve Španělsku, Lejde Kostas ve Španělsku a eh, to je v bodu 18, kde se o tom hovoří. A když se podíváte, co teď figuruje v návrhu zákona, který byl rychle protlačen většinou ve španělském parlamentu, tak byste řekli, no to ne a já doufám, že e, to snad i zítra se udělá a že podpoříte náš pozměňovací návrh číslo 5 i číslo 6, kde jasně říkáme, že e, ten španělský zákon Ley de Costas a e, způsobem, jak je konstruován, tak ten v podstatě i Eh, eh, reflektuje zprávu parlamentu z roku 2009. Není žádná jiná možnost, jak chránit životní prostředí a jak eh, dát mm, lepší práva vlastníkům, ale mm, mm, protože zatím to vypadá tak, že eh, to nahrává především velkému biznisu a eh, te, vlastně ten retroaktivní účinek zákona by měl legalizovat eh, všechny ty nekalé praktiky a nahrává to velkým podnikatelům. Já doufám, že na to budeme poukazovat a já proto zprávu podporuji a doufám, že získáme většinu která eh, i vysle, vyšle jasný signál Španělsku. Hmm, samozřejmě eh, my musíme ale to udělat rychle, než Španělsko nový zákon přijme a musíme již ten signál vyslat zítra a jasně Španělsku říci, ne, to není eh, jménem tohoto parlamentu, co vy děláte. Ne, a oni zneužili moji zprávu, zprávu Auken a e, opřeli se o moji zprávu ve španělském parlamentu, což je špatné a já doufám, že jasně Španělsku řekneme, co si myslíme, tak aby e, neopomíjeli parlament, aby i tedy řádně reflektovali moji zprávu, zprávu Auken z roku 2009. Děkuji, děkuji a nyní pan Čarnecky tři minuty. Pane předsedající, pane komisaři dámy a pánové předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové. Skupina Visera je v tomto sále visegrádská čtyřka, jsou tady kolegové z České republiky, ze Slovenska, z Maďarska, z Polska a Chci zdůraznit, že se bavíme o velice důležitém tématu. Chtěl bych také zdůraznit, že tento výbor pro petice skutečně sehrává velice důležitou úlohu. Je to v podstatě místo, kam se odvolávají ti, kteří jsou zoufalí. Jsou to daňoví poplatníci a v podstatě tito lidé se obracejí na petiční výbor, protože to je výbor, který může řešit jejich konkrétní problémy a potíže. Mí předřečníci hovořili velice moudře, hovořili o těch konkrétních případech. Tento petiční výbor řeší témata, která jsou skutečně výsostně politická. Během předešlého mandátu například tento petiční výbor řešil Nord Stream, dva případy, které se týkaly tohoto projektu. Bohužel ovšem bylo přijato stanovisko, tedy Evropský parlament na základě petičního výboru přijal stanovisko, které šlo proti tomu rozhodnutí eh, členských států. Takže pokud se podíváme na Španělsko, tak bych chtěl připomenout eh, téma Radio Kope, což bylo katalánské rádio, kdy úřady v podstatě zakázaly vysílání tohoto rádia. Petiční výbor zahájil boj Pan předseda Borel eh, se vyslovně do toho pustil a tuto bitvu vyhrál, takže je patrné, že tento petiční výbor může být eh, účinný, může vyhrát. Co se týče některých polských občanů, tak eh, ti informovali tento petiční výbor o automobilech, Eh, které jsou prodávány z druhé ruky a i v tomto ohledu musíme vytvořit nějaký orgán, ke kterému se odvolat. Děkuji. Nyní pan Salavrakos. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poblahopřát panu Čečestrovi k jeho vynikající zprávě a mám tady několik bodů, které bych ještě rád doplnil. Práce petičního výboru je skutečně nesmírně významná, pane předsedo. Je důležitá pro ochranu práv evropských občanů a demokratických institucí, které se nacházejí v Evropě. Je pravda, že počet petic, které byly podány v roce 2011, se zvýšil. Tento výbor řeší otázku například volného pohybu osob, otázku vnitřního trhu, základní práva, práva občanů a také řeší nejrůznější otázky životního prostředí. To jsou čtyři eh, hlavní oblasti, eh, kterými se tento výbor zabývá. Jak uvádí tato zpráva, došlo k nárůstu počtu peticí, které řeší i daňové, finanční otázky. Pochopitelně týká se to především stávající situace vysokých eh, státních dluhů. Jsou tady určité obavy ze strany evropských občanů a na základě svých obav posílají petice tomuto výboru. Tento výbor musí být maximálně efektivní ve své práci. Celý petiční postup a celé řízení musí být velice transparentní, což je pro občany také nesmírně důležité. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Jar. Herr Präsident, und auch Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodajovi za tuto dobrou zprávu, která poukazuje na úspěchy tohoto výboru, ale také se zaměřuje na ty věci, které v současné chvíli lze ještě, ještě zlepšit. Určitě výbor odvádí dobrou práci a navazujeme na dobrou práci z minulých let. Nabízíme konec konců evropským občanům jakousi možnost obrátit se na nás v případě, že mají pocit, že se jim stalo neprávo. Podíváme-li se na tuto zprávu, tak je patrné, že zde asi nenajdeme žádnou okruh, který by byl eh, jaký, řekněme, nedůležitý. My jakožto poslanci se tedy zabýváme tématy, které jsou opravdu velmi důležitá a velmi citlivá. My tedy tvoříme eh, tu přímou spojku mezi Evropskou unii, Evropským parlamentem na jedné straně a občany na straně druhé. Je tedy patrné, že je to právě petiční výbor, který se stává takovou pomyslnou branou pro evropské občany směrem do evropských institucí. Musíme se také představit, že, eh, nebo musí nám být všem jasné, že vše, co děláme, eh, může být děláno ještě lep, lépe. Eh, co se tedy dá zlepšit? Určitě se musíme pokusit snížit dobu, kterou nám trvá zpracovat podání nebo petici. Velmi často to závisí také na tom, eh, že nám komise odpoví eh, až za poměrně dlouhou dobu. Vím, že komise opět čeká příliš dlouho na odpovědi členských států. Určitě bychom měli také snížit eh, počet nepřípustných petic a určitě bychom také měli zlepšit spolupráci s příslušnými výbory. Rád bych také poukázal na to, že když postupujeme jednotlivé věci výboru, potom nechceme jejich práci brzdit, ale spíše obohatit. Děkuji. Nyní 1,5 minuty pan Cashman. Moc krát děkuji, pane předsedo, gratuluji také panu Čerčestrovi k této vynikající zprávě. Určitě tento výbor je přímým rozhraním mezi institucemi, občany a někdy členskými státy v oblasti evropských záležitostí. Někdy nemůžeme dělat o mnoho více, než podpořit členské státy v tom, aby dělali to, co je správně. To jsme se také snažili dělat v kontextu těch peticí, které se týkaly eh, vlastnictví a vlastnických práv ze Španělska. Nicméně faktem je, že žádná z těchto petic nebyla eh, uzavřena úspěšně a občané jsou i nadále eh, eh, obětmi vyvlastňování v důsledku rozšiřování města urbanizace. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se zabývá právě otázkami právních právními otázkami vlastnictví ve Španělsku. Musíme si uvědomit, že ne všechno lze vyřešit betonem. Velmi často prostě se musíme zabývat otázkou spravedlivého odškodnění. Pokud jde o základní práva a svolný, pro, eh, volný pohyb, SAD eh, předložila pozměňovací návrh, který eh, tuším rezonuje u všech. Jedná se o rovnoprávnost ve všech oblastech a to se samozřejmě týká volného volného pohybu. Musíme připomínat členským státům, že jejich povinností podle směrnice 38-2004 eh, je, eh, je umožnit vstup občanům ze všech evropských eh, států na své území bez jakýchkoliv překážek. Děkuji. Nyní... Děkuji a nyní tři minuty pan, pan nyní tři minuty pan Vojčechovský. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já také chci poděkovat panu Čičestrovi za výbornou zprávu. Chci mu poděkovat a mm, i e, rovněž e, chci zdůraznit roli petičního výboru, protože často zůstává trochu ve stínu ve srovnání s ostatními výbory, e, které se zabývají legislativními návrhy. Petiční výbor však hraje důležitou roli, poněvadž je v kontaktu a vede s občany, vede s nimi dialog. A právě mm, v tomto výboru eh, eh, lze vidět, jak eh, Evropa může sloužit konkrétním lidem. A to je dobré potom zjistit, mm, jak mm, předpisy, které zde přijímáme, potom fungují v praxi. Samozřejmě petiční výbor nemůže plnit veškerá očekávání. Řada lidí posílá různé stížnosti, eh, které eh, eh, jak si předkládají různé přehrané požadavky a možná Eh, do budoucna bychom mohli zvážit, že těmito stížnostmi by se mohly hm, podle své agendy zabývat i jiné výbory. Tato zpráva je dobrá, i když tam chybí určité informace, jako například eh, které se týkají efektivity těchto stížností, to znamená, co se podařilo změnit eh, díky petičnímu výboru a hm, čeho dosáhli teda občané, kteří podali stížnost. Také i e, zdůrazňuji, že je třeba, abychom reagovali na, jak se reagovalo na ty stížnosti, které e, e, byly posouzeny jako nepřípustné. Samozřejmě občané, kteří předloží stížnosti, které potom nejsou přípustné v parlamentu, takže možná i jim by mo, bylo možné dát, dát určitou uspokojivou odpověď, to znamená postoupit tu stížnost příslušnému státu, úřadu a tak dále. To by bylo užitečné. A e, já bych velice rád, aby do budoucna výbor se zabýval i dalšími tématy, jako je například e, problém DPH, harmonizované sazby DPH. U nás v Polsku máme hodně stížností, na eh, DPH často eh, eh, ty, ti občané mají pravdu, protože naše státní úřady špatně aplikují předpisy často. Děkuji. Paní Macony, děkuji, pane předsedo. Já nechci zde eh, hovořit o eh, samotném obsahu tematiky. Zde jsme již slyšeli různé kritické poznámky. Pan Chichester eh, vykonal vynikající práci a děkuji jemu i kolegům. A já si myslím, že eh, když se podíváme na ten rok činnosti, Eh, tak ta bilance vypadá pozitivní. Zde eh, se zvyšuje počet eh, peticí a ten vztah mezi přípustnými a nepřípustnými také se mění a i úspěšné završení těch petic také se zvyšuje, takže to ukazuje, že tento výbor pracuje velice dobře a že i nástroje, které má k dispozici, jsou efektivní. Údaje ze zprávy ukazují, že iniciativy se týkají vynikají především z našího přístupu občanů k občanů, k informacím. To jsou významné iniciativy, které třeba podporovat jako prioritu zde v Evropském parlamentu. Velký počet zpráv z vlastní iniciativy a stanoviska jiných výborů a zprávy eh, velice pozitivně hodnotí eh, tento systém petic, stížností ze strany občanů a že jsou velice užitečné pro to, abychom zjistili, jak efektivní jsou evropské normy, jak jsou aplikované praxi. Především petiční výbor by měl mít eh, i e, větší roli a měl by i e, se připojit e, k těm občanským tedy iniciativám, tak jak i zdůraznil pan Ševčovič ve smyslu příslušné směrnice. I zde vlastně samozřejmě i ty zákony z občanské iniciativy budou znamenat větší participativní demokracii a zde Eh, ukázalo se za rok 2011, že stížnosti petice jsou důležitým nástrojem pro budování Evropy pro občany. Děkuji za to, že jste dodržela čas a nyní na minutu má slovo paní Geringer de Egenberg. Děkuji, pane předsedo. Eh, náš petiční výbor hraje velice důležitou roli při monitoringu aplikace evropského práva a tyto stížnosti nám eh, umožňují lépe se koncentrovat na konkrétní případy nedodržování eh, evropské legislativy. Základní práva eh, jsou především v centru naší pozornosti a zde právě Evropský soudní dvůr v jednom ze svých judikátů se jasně vyjádřil k tomu, že je e, zcela zásadní absolutně dodržovat, e, bezvýhradně dodržovat lidská práva. A také i e, uvedl, že je velice dobrou iniciativou vytvořit tedy jedno správní místo, one stop shop pro občany, právě když si budou stěžovat na nedodržování lidských práv. A tento monitoring by měl tedy pokračovat a to především eh, především co se týče práva životního prostředí a základních práv, neboť stížnosti se týkají především tohoto. Děkuji, pan Kelly, minuta půl. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, v první řadě bych chtěl ocenit práci pana Čičestra, jeho zprávu. Chtěl bych také blahopřát všem ostatním kolegům, kteří na této zprávě pracovali. Rok 2011 byl eh, rokem, kdy jsme měli podle článku 201 téměř tisíce přijatelných eh, peticí. To je vysoké číslo a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se starali o vyřízení těchto petice. Měl jsem možnost eh, také eh, řešit nebo vidět některé petice, které byly zaslány eh, našimi voliči. Jedna tato petice se týkala rámcové směrnice a bohužel kolegně šest let neslyšela odpověď. V podstatě nikdo neřešil situaci tohoto místa, kde se objevil toxický odpad, řešil to ten či onen, ale nikdo to nevyřešil a vzhledem k tomu, že tam bylo chrom 6, bylo tam 36, o 36 vyšší míra rakoviny než ve zbytku země. E, naštěstí je petice byla tímto výborem řešena a potom naše vláda měla tři měsíce na to, aby vyčistila toto místa a v podstatě jsme dostali i peníze, abychom mohli vyřešit tento problém. Takže to byl skvělý úspěch této práce a byl bych rád, aby takovéto příklady eh, se děly i jinde, aby občané měli možnost eh, ocenit práci tohoto petičního výboru. Děkuji a nyní na minutu pan Tabajdy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, az Európai Parlament sok tekintet... Petiční výbor je tak eh, svým způsobem svědomí Evropského parlamentu, ale také Evropské unie. Petiční výbor je také takovým ochranným deštníkem práv evropských občanů. Souhlasím tedy s panem Čičestrem, který říkal, že tento výbor odvádí vynikající, právou, eh, vynikající práci, zejména na věcné úrovni. Souhlasím také s tím, že je potřeba i nadále pracovat na spolupráci mezi Evropskou komisí a petičním výborem, to kvůli tomu, že se velmi často jedná o porušení základních práv. poslední době byly některé petice zaslány z Maďarska, a to zejména kvůli tomu, že maďarská vláda přišla s některými opatřeními, která fungují retroaktivně. Tato opatření se například týkala výše eh, důchodů pro státní úředníky, policii nebo justiční zaměstnance. Děkuji. Nyní 1,5 minuty pan Valesa. Szanowni Państwo, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. V minulém roce náš petiční výbor se soustředil především na dvě otázky. Ochranu životního prostředí a základních práv. V letošním roce, podobně jako dříve, počet petic narostl. V tuto chvíli máme přes 1400 Eh, peticí, ale celá řada je nepřijatelných, čili musíme lépe informovat naše občany, co se týče právního rámce našeho petičního výboru. Rozhodnutí Evropského parlamentu také znamenají zapojení komise a myslím si, že je dobré, aby naše občané se takto mohli zapojit. Je důležité, aby výbor pro petice řešil tyto otázky. Je důležité, že tímto způsobem budeme mít větší zkušenosti, co se týče vztahu k občanům a také je důležité, abychom přijali taková rozhodnutí, která zlepší způsob kontaktu. Především bychom měli zlepšit tu webovou stránku a je důležité, abychom také vytvořili jedno kontaktní místo pro evropské občany. To usnadní naše naši práci. Děkuji, paní Gens. Moc krát děkuji za slovo. Já bych chtěla pogratulovat panu zpravodaji k této zprávě. Počet respektive stoupající počet eh, podání určitě souvisí s tím, že eh, tento výbor má více eh, uznání. Více, s tím dál tím více občanů si je vědomo svých práv a Evropský parlament začíná být vnímán jako kontaktní osoba nebo jako partner v případě, že se vyskytnou problémy. Ten stoupající počet peticí také poukazuje na to, že členské státy odvádějí eh, nevždy správnou práci. Například v oblasti základních práv eh, došlo k návýšení z 26 na 131 peticí. Je potřeba, abychom eh, v této oblasti tedy o to intenzivně spolupracovali s komisí. A nyní pan Bulant, prosím. Děkuji, pane předsedo. Petiční výbor Eh, by měl být eh, pravidelně připojovan eh, k otázkám eh, občanských iniciativ. To je, myslím, důležitý signál, protože občané již mají výbor, na který se obracet, pokud dochází k porušování jejich práv, ale tak to musí být i když jde o eh, zlepšení evropské legislativy. A takže čím dál více petiční výbor by měl být hlavním partnerem pro evropské občany při jednání s parlamentem a také i mm, by petiční petiční výbor měl být více zohledňován. Velice často se nás, na nás obrací eh, mm, spoluobčané, kteří mají problém s různými právními kličkami a jim, jsou jim věci nejasné a eh, eh, řešení, ale která jim dáváme, by měla být evropská, ale často jsme bezmocní, protože narážíme na subsidiaritu nebo na, na, na vůli státu. Velice těžký příklad nadnárodních rozvodů. Často je to problém národní, ale i evropský, protože třeba třeba když právo styku s dítětem překračuje hranice, například Německo eh, v tom konkrétním případě. Vzhledem k tomu, že mm, eh, i mm, ty eh, eh, rodiče tedy mají právo na kontakt a eh, tak často, ale v praxi to není možné a potom tedy musí se obracet na tedy úřady, jako například to je úřad německého ombudsmana nebo francouzského ombudsmana, ale v Evropě nic takového nemáme a proto na ty evropské případy aplikujeme národní řešení a není možné potom reagovat na očekávání občanů a a e, my e, nemají tedy žádné místo, které by jim naslouchalo a musíme proto jednat. Já se omlouvám, prosím, respektujte čas, protože máme jenom tlumočníky do určité doby, takže prosím podle plánu. A teď minuta a půl paní Basesku. Děkuji, pane Ehm, předsedo, já eh, jsem dospěla k závěru, že předkládání stížností petic to je asi nejlepší metoda, jak otevřít veřejnou debatu na konkrétní problémy, na které naráží normální občané eh, eh, v jednání z úřadu. V roce 2014 většina petic se týkala otázek základních práv. Je zde jedna věc, se kterou nesouhlasím. Já doufám, že do budoucna se to změní. A to velký počet petic se týká politických témat, která ale spadají do národní kompetence a ne komunitární kompetence a která tedy by se neměly nemě, ty stížnosti by se neměly považovat za přípustné. Jako takový příklad svoboda tisku nebo například eh, používání tedy eh, eh, kyanidu při těž, těžebním průmyslu, potom potulní psy nebo břidlicový plyn, takže to byly všechno stížnosti, které by se měly ale analyzovat do hloubky a Často se zjistí, že to jsou ale politická témata konkrétního státu a s těmi se občané obrací na, pot, na petiční výbor. A třeba politizace eh, mm, mm, mm, Eh, eh, různých tedy eh, návštěv misí v, Rumunsku a my jsme členové parlamentu a patříme tedy do různých politických skupin, ale bychom neměli zneužívat tyto petice jenom proto, abychom mohli třeba prostřednictvím toho útočit na vládu vlastního státu. Děkuji. Catch the eye nikdo nemá zájem, takže můžeme přímo se obrátit na pana komisaře Ševčoviče, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Čičestrovi, také paní Macony, celému petičnímu výboru za skvělou práci, výbornou spolupráci spolu s komisí a pochopitelně uděláme vše pro to, abychom mohli prohloubit tuto spolupráci a také na způsobu explicitnějšího vyjádření. Rádi bychom příštím roce ve zprávě o uplatňování evropského práva, tak jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, vzali potaz také velice cený materiál z petičního výboru, který hovoří o stížnostech občanů, co se týče přípustnosti jejich žádostí a dodržování evropského zákona. Chtěl bych eh, z této diskuse také zdůraznit to, že velice vítáme skutečnost, že Evropský parlament chce zlepšit a posílit eh, webovou stránku. To je také plán komise, protože tak eh, bude jasné, co se dělo s danou komisí, jak reagovala komise, jak proběhlo celé řízení, takže to je vynikající iniciativa a těšíme se na spolupráci. Vzhledem k tomu, že nemám příliš mnoho času, chtěl bych eh, zareagovat asi na dvě věci, které zaznívaly nejčastěji. První věc, otázka životního prostředí a daných petic. A druhá otázka se týkala pana Bošnaryho, který hovořil o revizi směrnice o dopadech na živo, hodnocení dopadech na životní prostředí. Bylo to navrženo 26.10. a chtěli bychom pomocí nového procesu zajistit, aby celé řízení bylo mnohem kratší, aby tam byly jasné lhuty a aby také došlo ke zvýšení kvality zpráv EIA, abychom používali akreditované odborníky a také povinné hodnocení a zvážení možných alternativ. Tím se také celý proces vyjasní, občané budou mít mnohem větší jistotu, eh, co se týče skutečného hodnocení dopadu na životní prostředí. Co se týče španělského pobřežního zákona, hovořila o tom paní Elken, pan Cashman. Zde bych vás chtěl informovat o tom, že komise začala řešit tuto otázku se španělskými úřady, a to několikrát během posledního roku, protože si uvědomujeme, že počet stížností je skutečně vysoký nejen ze strany španělských občanů, ale i jiných evropských občanů. Stále sledujeme vývoj této situace, především návrh zákona, který byl navržen a jsme v kontaktu se španělskými úřady. Komise bude sledovat vývoj až po přijetí tohoto zákona a uvidíme, zda tento zákon má nějaký vliv na evropské předpisy a pravidla činem. Děkuji a na závěr bych ještě rád předal slovo panu zpravodaji Čičestrovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu komisaři. Chtěl bych také poděkovat všem kolegům za velice laskavá slova, myslím, tady byl jenom kamera, který mi v podstatě šeptal do ucha, také nezapomeň na to, že jsi smrtelníkem. Ale chtěl bych skutečně poděkovat všem kolegům za spolupráci. Je to odrazem dobré spolupráce v našem petičním výboru, je to také uznání naší práce. Chtěl bych především poděkovat také komisi, protože celá řada kolegů zdůraznila velice důležitou úlohu komise, která reaguje na naše požadavky, co se týče konkrétních kroků, požadavků. E, možná ne vždy nám jdete skutečně stříc, ale snažíte se o to. Musím říci, že jsem rád, že celá řada kolegů se hlásila o slovo. To je, myslím, také důkaz toho, že kolegové dávají je, přisuzují velký význam této komisi tomuto výboru a je důležité, že tento výbor může skutečně řešit stížnosti a problémy ze strany občanů. Pokud mohu pouze zmínit to, co říkala paní kolegyně Aukenová, která eh, se možná trošku kriticky zmínila, eh, asi to byla tak, kdo, kdo mi šeptal do ucha. Týkalo se to právě konkrétně španělských eh, orgánů. Pochopitelně snažím se být velice